Eh, Děkuji a nyní pan Salato. já se omlouvám, paní předsedkyně. Byl bych rád, kdyby paní předsedkyně Kronberg se i u jiných příležitostí vyjádřila ve prospěch osvobození zadržených